Um, okay, colleagues, I think. Takže, vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme pravděpodobně začít. Omlouvám se za malé spoždění, ale uh, přepadl mě štáb s kamerou a hovořil jsem s nimi o zadávání veřejných zakázek. Vítám vás tady na posledním zasedání našeho výboru před letní přestávkou. A dnes využijeme této příležitosti k tomu, abychom začali uh, hovořit o novém tématu, které pravděpodobně neopustíme až do Vánoc. Jde o stanovisko, které vypracováváme pro výbor pro právní záležitosti a jde o revizi uh, nařízení o značce důvěry. Také uh, budeme hovořit o zbližování právních předpisů členských států v této uh, oblasti a tak dále. Obojí je velice důležité pro fungování jednotného trhu, protože výbor jury je odpovědný obecně o, e, za, za záležitosti e, práv duševního vlastnictví a já jsem velice rád, že tady mohu Eh, přivítat naši zpravodajku, která se bude věnovat oběma záležitostem. Je to paní Redina Bastos. Eh, kdo je eh, stínovým zpravodajem? Paní Rile, vy jste stínovou zpravodajkou? Ne? A chtěla byste jí být? Vzhledem k tomu, že v podstatě máte dnes téměř narozeniny, tak byste mohla. Paní Styler, narozeniny mám až konce měsíce a bohužel tady musí za chvíli odejít. Ano, pan Panceris tady bude pravděpodobně s tím zpravodajem. Pan Krojcman je tu za uh, liberály. Paní eh, Rüle pravděpodobně je stínovou zpravodajkou asi ještě u většího počtu eh, dokumentů než já a já budu pravděpodobně stínovým zpravodajem za naší skupinu a pokud ne, tak každopádně mohu tuto funkci pro dočasně převzít na dnešní odpoledne a máme tu i zástupce Eh, Evropské komise z DG z eh, oddělení pro eh, práva duševního vlastnictví. Také zde vítám naše hosty z Alicante, kteří si přišli naši dnešní rozpravu poslechnout. Já jsem měl tu čest se do Alicante podívat letos a myslím si, že možná by bylo zajímavé něco takového eh, zařídit pro členy našeho výboru. Možná paní Bastos, protože je zpravodajkou, by mohla něco takového zařídit. A začneme, dám už slovo paní Bastos a poté možná přejdeme rovnou k zástupci komise, aby nám mohl mm, představit tuto, eh, tuto záležitost. Takže pokud souhlasíte, možná bych dal eh, tady potom rovnou členů, členovi komise aby mohl představit svůj, eh, své připomínky. Eh, děkuji, říká paní zpravodajka. Eh, pane předsedo, budu hovořit portugalsky za chvíli, ale chtěla bych ještě poděkovat vám za to, co jste řekl na začátek k této zprávě. Dovolte, abych vám představila základní informace k této problematice budeme vypracovávat dvě stanoviska k tomuto tématu. A máme teď dvě sdělení komise, které v podstatě navazují na Small Business Act z roku 2008. I tam se hovořilo o právech duševního vlastnictví v Evropě a také um, hovořím o sdělení o Evropě 2020 a právě duševního vlastnictví. Cílem těchto návrhů je dosažení dvou cílů. Za prvé, abychom naše ustanovení přizpůsobili Sabonské smlouvy, smlouvy o fungování Evropské unie a abychom tady pro centralizované agentury měli společný přístup. A druhým cílem je, abychom usnadnili život podnikům. A právě eh, to je tedy odpovědnost našeho výboru pro vnitřní trh, protože naším cílem je eh, naši eh, legislativu regulovat, modernizovat, tak, aby registrace ochranných známek byla přístupnější, eh, i cenově dostupnější a účinná. A to jde samozřejmě z ruku v ruce s potřebou snižovat náklady a zjednodušovat administrativní postupy tak, aby Celý ten postup byl efektivnější a aby také poskytoval větší právní jistotu. My souhlasíme, že ochranné známky jsou velice důležitou součástí spravedlivé hospodářské soutěže. Aby spotřebitelé mohli rozlišovat mezi produkty a službami různými, různých společností. Takže ochranná známka právě umožňuje toto rozlišení. A tím pádem spotřebitelé eh, mohou se zvolit svou firmu, které potom zůstanou věrni. Tato ochranná známka tedy také dává obrovský prostor pro inovace. Také jde o výzkum a vývoj, který s tím souvisí. To znamená, že my jsme si vědomi toho, jaký potenciální význam a jaké výhody může toto mít pro podniky. Cílem těchto návrhů je tedy stimulovat inovace, přitáhnout investice, vytvářet inovativní produkty a služby a eh, reagovat na nové potřeby spotřebitelů. teď je nezbytné, abychom podpořili růst a vytváření pracovních míst. Dovolte, abych uvedla ještě několik informací z historie. Eh, v eh, členských státech už máme eh, systém ochranných známek, ten jsme ale naposledy aktualizovali před 20 lety a samotný tento evropský systém ochranných známek je 15 let starý. Stavíme tedy na solidních základech, ale ústav Maxe Planka pro hospodářskou soutěž v roce 2012 uvedl, že v tom roce došlo k podání rekordního počtu žádostí o registraci ochranné známky. Bylo jich před 70 tisíc. A rok předtím to bylo pouhých 49 tisíc. To znamená, že došlo k obrovskému nárůstu. A jde tady o velice důležitou oblast, kterou je třeba se zabývat. Dalším výmluvným příkladem je to, že Organizace pro harmonizaci vnitřního trhu eh, obdržela svou tisící žádost v roce 2011. A to podtrhuje význam vnitřního trhu a také význam harmonizace slaďování právních předpisů. My souhlasíme s tím, že není třeba zavádět nějaké obrovské změny, protože základy, na kterých stojí ten stávající systém, jsou naprosto dostatočující. A my tady i chceme dobře naplánovat modernizaci tohoto systému, tak aby systém Eh, žádání registrace takovýchto ochranných známek byl jednodušší, eh, účinnější, dostupnější. Chtěla bych zdůraznit, že toto je první výměna názorů k tomuto tématu a proto je to pro mě příležitost k tomu, abych zjistila, jak eh, členové a členky našeho výboru se dívají na jednotlivé aspekty. Chtěla bych také sama zdůraznit několik věcí, které podle mého názoru by měly být zohledněny. Chceme, aby celý systém byl přístupnější. A proto eh, samozřejmě musí mít možnost žadatelé eh, podávat žádosti eh, ve vnitrostátních kancelářích, tak aby skutečně jim byly blízko a ty potom mohou být takovými prostředníky. To znamená, že pokud bude možné tyto žádosti podávat eh, v nějakém vnitrostátním kontaktním místě, bude to zcela jistě užitečné. Potom tím pádem budou mít žadatelé takovou vstupní bránu do evropského systému a poté proběhne neoficiální posouzení eh, žádostí. A tento systém posuzování by měl zůstat v podstatě tak, jak je, protože eh, celý tento systém je pro podniky přehlednější a také levnější. Neznamená to však, že by podniky neměly být pozorné sami od sebe. Malé podniky ale velice často prostě nemají nezbytné prostředky k dispozici na to, aby eh, neustále mohli konzultovat vše s příslušnými odborníky, třeba nemají příslušné právní oddělení nebo možná eh, nemají ani prostředky na to, aby si najali dostatečně kvalifikované odborníky, kteří by to za ně provedli. Neoficiální posuzování vlastně znamená, že se chceme vyhnout zmatení mezi názvy jednotlivých ochranných značek. To je vlastně matoucí i pro spotřebitele a může to vést až k porušování pravidel hospodářské soutěže a k nekalé hospodářské soutěži. V podstatě tedy jde o to, že žadatelé jsou informováni Eh, o úspěchu nebo případem neúspěchu své žádosti eh, s dostatečným předstihem, tedy v nějaké rozumné lhůtě a tím mohou ušetřit finanční prostředky, protože jinak tento proces bývá příliš těžkopádný a táhne se dlouho. Toto neoficiální nebo neformální hodnocení eh, přidává jaksi další právní jistotu a pomáhá eh, také vyhýbat se zbytečným právním sporům. V tuto chvíli v Evropské unii máme 12 zemí, které využívají tohoto systému neoficiálního posuzování žádostí. Dále je tady další otázka, kterou se musíme zabývat, a to jsou poplatky. Článek 144 se zabývá právě eh, poplatky, které budou vybírány. Na jedné straně, pokud to bude možné, tak by komise měla eh, revidovat tyto, tyto sazby a případně, pokud to bude možné, je snížit. Finanční přebytky eh, příslušných agentur by měl být využit právě na projekty a činnosti, které eh, jsou zacíleny na zlepšení celkového systému eh, ochranných známek a nikoli k tomu, aby byly jaksi směrovány zpět do rozpočtu společenství. Na rozdíl od komise eh, nesouhlasíme s tím počtem zástupců. My bychom dali Eh, přednost tomu, aby eh, tam bylo rovné zastoupení jednotlivých eh, institucí, členských států a komise. A pokud jde o správní, o správní radu, tak tam by mělo být zastoupení Evropského parlamentu, aby byla zajištěna správná, rovnovážná účast všech orgánů EU a aby i Evropský parlament se mohl účastnit dohledu nad činností této agentury. Bod 5 tam rozdělování úkolů by mělo být děla, eh, tady činěno a priori a jistě je dobrým, dobrou myšlenkou, aby pro všechny produkty platila podobná pravidla. Například eh, v případě eh, vín a nápojů, které jsou chráněny nějakými ochrannými známkami původu, potom mohou eh, být negativně zasaženy či, touto činností institutu. Tady vlastně hovořím o článku 123b1 to jsem v podstatě jenom schrnula několik bodů, které by podle mého názoru měly být eh, začleněny do, našeho, do našich stanovisek a toto je skutečně pouze prvotní výměna názorů. Poprvé toto téma otvíráme a proto se velice těším na to, co my k této záležitosti mohou říci stínoví zpravodajové. Eh, jsem si jistá, že se nám podaří dospět u celé řady těchto aspektů ke schodě. A jenom úplně poslední věc k časovému rozvrhu. Eh, bohužel tento časový rozvrh eh, schválil výbor pro právní záležitosti a my tady uděláme vše pro to, aby se nám podařilo tyto dva dokumenty předat k překladu co nejdříve, tak aby Toto stádium mohlo být dokončeno do 25. září. Chtěla bych také pozdravit zástupce litevského předsednictví a také jich bych se chtěla zeptat, jak to vidí s časovým rozvrhem tohoto dokumentu. No děkuji, říká pan předseda. A myslím si, že teď dám slovo komisi, protože toto je skutečně první výměna názoru k tomuto tématu a poté vyzvu eh, stínové zpravodaje. Takže pane Kenigu, prosím. Yes, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také velice poděkovat paní zpravodajce za velice komplexní popis a prezentaci našeho návrhu mohu k tomu v podstatě přidat eh, velice málo připomínek, protože ty hlavní charakteristické eh, rysy a cíle tohoto balíčku jsou známy. Myslím, že to hlavní eh, systému ochranných eh, známek v Evropě je to, že máme duální systém. Na jedné straně jsou ochranné známky chráněny na národní úrovni, jsou tedy vnitrostátní eh, úřady, které se týkají těch členských států a za druhé dalším pilířem je ochranná známka společenství církví, která je zaregistrována u orgánu OHIM a má platnost pro celou Evropskou unii. Abychom si uvědomili, v současnosti bývá asi 100 tisíc žádostí, které přicházejí do Alicante. 400 až 500 tisíc žádostí je registrováno na národní úrovni, takže velká většina eh, se eh, podává, většina žádostí se podává na té národní úrovni. To je důvod, proč eh, věříme eh, v pokračování a zachování tohoto duálního systému i v budoucnosti. Není eh, třeba měnit tuto strukturu, ale je třeba ji zmodernizovat, posílit soudržnost, posílit harmonizaci protože uživatelé těch vnitrostátních, těch národních systémů nejsou jenom podniky, eh, společnosti, eh, jejichž eh, činnost se omezuje na lokální měřítko společnosti, podniky, než se obrátí se žádostí do Alicante, se obracejí na jeden, dva nebo tři národní orgány Například, když nějaký malý nebo střední podnik chce zahájit eh, podnikatelskou činnost. Národní právo a harmonizace jsou eh, důležitým prvkem ve strategii podnikání. Ne každý, kdo chce eh, působit přes hranice, se obrací do Alicante. Podniky využívají národních systémů a proto je tak důležité, abychom harmonizovali tyto právní předpisy v jejich základech, které jsou relevantní pro podnikání. Již jsme se zmiňovali o těch hlavních rysech celého balíčku. Chceme vytvořit moderní podnikatelské prostředí, které usnadní eh, registraci obchodních eh, značek, například eh, zvukového typu. Hovoříme také o přístupu k ochraně jak na národní úrovni, tak i na úrovni ohymu. Na národní úrovni chceme využívat osvědčených postupů postupu. Tak to se již postupuje eh, v celé Evropské unii. Je tu například velice rychlý a poměrně levný systém předkládání eh, nabíde, eh, námitek a také rušení těch ochranných známek. Je to administrativní systém a snažíme se zjednodušit postup v Alicante. Tam je možné ještě zkrátit eh, ty lhůty a eh, usnadnit dřívější eh, registrování ochranných známek. Dalším důležitým prvkem je také spolupráce mezi vnitrostátními úřady a úřadem OHIM Eh, chceme zajistit jasný právní základ, na němž by měla fungovat tato eh, spolupráce a také finanční báze, abychom eh, podpořili společné zájmy, jako je vytvoření společné databáze, kde by byly na jedno zakliknutí k dispozici katalogy veškerých registrovaných ochranných známek. A tento návrh obsahuje také několik důležitých prvků, které se zabývají bojem bojem proti eh, padělkům. Rád bych eh, se dotkl několika bodů, o nich již hovořila eh, paní zpravodajka. Zejména se to týká otázky možnosti, aby žadatelé si zažádali v národní kanceláři o značku společenství, což již není možné. Bylo to jenom několik málo procent a e, vyřizování žádostí v Alicante se tak zlepšilo, takže se domníváme, že pro e, subjekty není žádnou překážkou, aby se přímo obraceli na Alicante. E, také zazněla zmínka o tom, že již neumožňujeme, aby eh, národní orgány kontrolovali, zda eh, již existují nějaké ochranné známky, které jsou v konfliktu s předmětem žádosti takováto služba, ale v současnosti to není služba, eh, je to spíše překážka eh, při zaregistrování eh, bez skutečného důvodu, protože velice často se nevyužívají tyto předchozí práva tak by měly být vlastně vyškrtnuty z rejstříku anebo už není možné zjistit jejich eh, majitele, protože se eh, rozpustili tyto společnosti nebo zrušili, takže to funguje spíše jako eh, překážka, tak bychom neměli mít takový povinný prvek, který je překážkou, přesto to Eh, neznamená, že by národní eh, úřady nemohly provádět takovouto rešerši, aby pomohly uživatelům. A jako poslední zmínku bych chtěl hovořit o financování. K otázce, co udělat s eh, potenciálním přebytkem, kterého dosahuje ohym. Je to velice eh, efektivně pracující eh, agentura, což ukazuje, že systém ochrany eh, obchodních známek je velice dobrý. A měli bychom se vyvarovat takovéto možnosti vzniku přebytku a také musíme zohlednit, že OHIM byl pověřen dalšími úkoly pozorování případů porušování eh, práv k duševnímu vlastnictví. Na to bude potřebovat finanční prostředky, ale jako naprostý cíl nebo konečné opatření by přesto, pokud bude tedy generován nějaký přebytek, eh, jako logické řešení by mělo být převedení prostředku do evropského rozpočtu evropský rozpočet eh, asi nebude eh, dotovat eh, ohym, takže nebude těmi příjmy krýt výdaje. To je opravdu ve zkratce můj příspěvek a já se velice těším na diskusi a na eventuální otázky. Ano, já vám velice děkuji a děkuji také paní Bastos. A nyní si vyslechneme eh, celou řadu eh, příspěvků, potom pan Bílan za e CR, pan Enstron za SAD, tady prozatím nikoho nemáme, potom také pan Kreutzmann, pokud chcete, nechcete se k tomu vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Návrh novelizace směrnice o ochranných zámkách je v každém případě velice dobrým základem pro vyjednávání. Radíme se tady o novém stanovisku a četné prvky této směrnice, ty bych tedy rád soustředil na jeden aspekt ve svém příspěvku, protože se jedná o příslušnost pro eh, otázky vnitřního trhu a ochranných zámek. S návrhem komise poprvé jsme v situaci, že padělky můžeme na cestách eh, z jiných zemí do EU eh, opatřit clem. V současné době Máme na tomto místě ještě určité nedostatky. Máme tady také eh, rozsudek Evropského soudního dvora z roku 2011. Opatření proti padělkám a tra- v tranzitu ty jsou vyloučeny. Podle rozhodnutí Evropského soudu je třeba toto zboží stáhnout z provozu eh, a zabránit tomu, aby se dostali na trh jakousi op obhlíž, objížďkou. Návrh tím dopl, doplňuje už eh, změnu cíle, kterou, který jsme schválili v červenci. Já jsem byl zpravodajem pro toto nařízení. Toto nařízení upravuje postup pro zabavení a zničení padělků. Evropský parlament eh, tento, toto nařízení úspěšně prosadil, takže transitní zboží musí být zásadně kontrolováno a je třeba zabránit porušování eh, pravidel eh, na ochranu zboží na základě základě žádosti majitele práv je třeba stáhnout z oběhu. Nová úprava je spojena s novým nařízením Evropské unie. Jedná se tady o respektování duševního vlastnictví, jedná se o e, směrnici RIPS a jedná se tady o transitní zboží. V této souvislosti e, musíme zcela jasně konstatovat, že například generika, která se dostávají na celní území EU, e, nesmí být omezena, pokud tato generika neporušují práva ochranných známek v EU. V této souvislosti e, může e, hrát určitou roli to, že podniky nebudou profitovat z účinné ochranné známky a k, e, registrace známky, ochranné známky bude potom spolehlivější. Především se jedná o prospěch pro malé a střední podniky. Tak to mohou požádat o ochrannou známku, která odpovídá každodenní potřebě v dobách krize tato opatření musí globálně posílit Evropu a musí učinit eh, konkurenceschopnější, rozšířit vnitřní trh, postarat se o růst a posílit podniky, odstranit byrokracii. Ovšem veřejné rozpočty nesmí být zatíženy. To je přesně to, co potřebujeme. Dále tady není žádná pochybnost na tom, že ochranné známky jsou součástí úspěšných dějin Evropské unie. 20 let eh, Eh, existence eh, hovoří už proto, že je třeba tato eh, rozhodnutí a ustanovení modernizovat. Doufám, že to zvládneme ještě v, této, v tomto legislativním období. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě bychom byli rádi, abyste vy využili svých, svých zkušeností jakožto zpravodaj z oblasti cel a tak dále, protože to by jistě bylo užitečné při spolupráci s výborem Jury. Christian Engström. Děkuji. Já jsem stínovým zpravodajem za zelené i ve výboru Jury pro tuto záležitost, takže toto je jeden z mých oblíbených, jedno z mých oblíbených témat. I my v Pirátské straně si myslíme, že ochranné známky jsou dobré, protože jsou ochranou pro spotřebitele Třeba když jsem spokojený s nějakým výrobkem, tak mohu, pokud jde o nápoje, zvolit třeba Coca-Colu nebo jiný výrobek a tak dále. A pokud systém funguje dobře, tak eh, ty správné kvalitní firmy jsou odměňovány výhodami, které vyplývají z těchto ohraných známek. Také bych chtěl v podstatě zopakovat to, co říkala paní zpravodajka Bastos a sice, a i další tady to říkali, a sice, že máme v Evropě systém ochranných zámek, který funguje dobře vzniklo v roce 1996 a tehdy nikdo nevěděl vlastně, jestli to bude dobře fungovat, ale ono se ukázalo, že to funguje, takže obecně bych řekl, že v případě jakýchkoliv pochybností bychom měli ten systém nechat tak, jak je, protože v tuto chvíli skutečně funguje dobře. Nicméně vždycky jsou určité drobnosti, které je možné zlepšit, takže v žádném případě nejsem proti tomu, abychom se tím zabývali, ale měli bychom si pamatovat, že tento systém funguje dobře, evropský systém funguje dobře, vnitrostátní eh, systém funguje dobře a teď nám jde o to, abychom to propojili, ale obecně bych řekl, že situace je v pořádku. K tomuto dokumentu. Je to velice technický dokument, podrobný, k tomu se ještě vrátím. Je tady několik záležitostí, které pravděpodobně budou kontroverzní. A první z nich je to, co říkal vlastně pan Kreutzmann Komise navrhuje eh, rozšíření působnosti aby se rozšířila působnost nejenom na Evropu, ale také na uh, zóny volného obchodu. To je rozšíření, které je poměrně důležitou změnou, protože ochranné známky jsou vždy omezeny ze zeměpisného hlediska. Když máme uh, eh, ochranou známku v Evropě, tak to bude evropská ochranná známka nebo to vnitrostátní a platí jenom v Evropě. A je naprosto možné, že bude nějaká ochranná značka v Evropě, ale budou existovat jiné ochranné zámky třeba v Ázii, v Americe a tak dále. A pokud evropské eh, právní předpisy, eh, které se týkají ochranných známek, bude eh, jaksi uplatnitelné i na zboží, které transituje Evropou, tak to bude mít významné dopady Protože ano, pokud eh, jaksi je přepravováno v Evropě Evropou nějaké padělané zboží, tak prostě to je padělané zboží, je nelegální samo o sobě a měli bychom samozřejmě s ním bojovat, ale rozšiřovat působnost eh, těchto předpisů tak, aby někdo, kdo jaksi legitimně něco vyrobil třeba v Číně a chce si to legitimně převést třeba do Jižní Ameriky, třeba přes Rotterdam, tak potom nebude moci toto udělat, protože bude existovat nějaká evropská ochranná známka. To si myslím, že by bylo velice eh, špatné, jak, jak pro eh, přístav Rotterdam, tak pro mezinárodní obchod a upřímně řečeno, je to není rozumné. Samozřejmě navíc to má jasné dopady na přístup k lékům třeba, což je zazněl komentář mimo mikrofon. Eh, řečník pokračuje. Ano, přístup k lékům je důležitý. Já tady zmiňuji jenom to, co jsem si jistý, že ještě se objeví při diskuzích. Eh, my jsme nebyli hm, samozřejmě rádi, když v Rotterdamu byly pozastaveny nějaké dodávky generik právě kvůli problémům s eh, právě duševního vlastnictví. A ta, toto je kontroverzní právě proto, že by se při, počet takových případů mohl zvýšit v důsledku toho. Jak všichni víme, tak vznikla Krojcmanova zpráva o právech duševního vlastnictví a celní oblasti a v této zprávě se parlament rozhodl, že vhodným postupem by bylo právě obrátit důkazní břemeno. Tak, aby nějaký, pokud nějaký obchodník jaksi eh, dokáže, že má nějakou eh, obchodní známku jinde, že to je v pořádku, tak eh, všechno bude jaksi považováno za případ, který je v pořádku, ale to potom rada eh, neschválila. V tomto případě komise vlastně zachází ještě mnohem dále, kdy říká vlastně, že ani to důkazní břemeno by nestačilo. Prostě by se okamžitě takové zboží muselo zabavit a zničit. Samozřejmě to bude celé řadě uh, aktérů vadit. Aby řekl pravdu, tak jsem trošičku překvapený eh, tím, co komise předložila, protože v podstatě před šesti měsíci nebo kdy jsme velice jasně se k této záležitosti vyjádřili a já v podstatě nechápu, proč komise nesleduje, jak si co v tomto sněmovně děláme. Další kontroverzním aspektem je to, že by celní úřady měly mít právo konfiskovat zboží, které já jako soukromá osoba uh, Eh, sem dovezl z nějaké třetí země mimo EU. Eh, jde tedy to by mělo platit jenom v případě, když se to doveze nějaký podnik. Ale já, jako soukromá osoba, když si něco objednám z Hongkongu a budou to naprosto legitimní, legální věci, které se v Hongkongu běžně prodávají a kde všechno je naprosto v pořádku, tak já jako soukromá osoba, když si to zkusím Eh, koupit a nechat dodat do EU, tak potom celní orgány budou mít jaksi pravomoc eh, zcela náhodně z mého hlediska mi to zboží zabavit. A to si myslím, že je něco, o čem je také ještě třeba hovořit. Teď se přesunu k těm techničtějším aspektům. Eh, ty prohlídky ex officio, jak jste zmínil, To je jeden příklad. V tuto chvíli tady máme asi 12 zemí, které eh, takovéto postupy mají. Komise s těmi není úplně nadšená, ale funguje to různě v různých zemích. Pokud to správně chápu, tak v těchto, pokud tedy členské státy některé si to chtějí zařídit jinak, tak já nevidím žádný zvláštní důvod, proč bychom tuto záležitost měli harmonizovat. Nevím, proč my v Bruselu bychom měli třeba zakazovat uh, Švédsku aby takovýto neformální postup eh, zavádělo. To si myslím, že můžeme klidně nechat na eh, jednotlivých členských státech. Samozřejmě jako EU budeme mít nějaký oficiální postup, ale myslím si, že členské státy by měly prostě mít možnost pokračovat v těch postupech, které mají. Myslím si, že to, tu, ten oficiální postup je dobré, dobrý třeba pro malé a střední podniky, které jaksi mm, nerozumějí úplně tomu systému ochranných značek eh, podrobně. A eh, malé a střední podniky někdy často eh, nechápou, jak to tady chodí v případě toho oficiálního, neoficiálního postupu a tak dále. Velkým podnikům je to v podstatě jedno, protože ty každopádně, jak si mají na to prostředky a tak dále. A další věc. Komise chce jak se donutit členské státy, aby spolupracovali. Já nemám samozřejmě nic proti spolupráci, a já jsem dříve pracoval v patentním úřadu, asi před 20 let předtím, než jsem se stal politikem. A vím, že neformální spolupráce podle mého z mých zkušeností tady funguje dobře, ale když budeme nutit členské státy k tomu, aby spolupracovali, ať chtějí nebo nechtějí, tak to mi nepřipadá jako úplně dobrý nápad. A opět připomínám, že systém nám dobře funguje v tuto chvíli a proto si myslím, že bychom do toho neměli příliš zasahovat. A potom tady ta nejdůležitější věc a to jsou peníze. E, tento úřad vždycky generoval jaksi velký přebytek. A jak říkala komise, je to skutečně znak toho, že systém funguje dobře, že ho lidé využívají, takže s tím, není, e, s tím nemáme žádný problém. Všichni chtějí peníze, Samozřejmě tyto peníze roz, přebytkové chtějí i ty vnitrostátní uh, úřady a myslím si, že není jaksi uh, úkolem Evropské unie, aby financovala uh, místní samozprávu ve členských státech. To je samozřejmě odpovědnost členského státu, aby zajistili, že jaksi ufinancují a zaplatí příslušné úřady, které potřebují. A myslím si, že přirozené by bylo, aby tento přebytek skutečně plynul zpět do eh, rozpočtu EU, je to konec konců agentura Evropské unie a většinu většinu agentur eh, financuje rozpočet EU a když tato vytváří nějaký přebytek, tak eh, je logické, aby ten přebytek se vracel zpět do rozpočtu, ale to jsem si ještě jistý, že o tom budeme hovořit ještě dlouho. Ve výboru Jury zpravodaj byl velice překvapen tím, tedy paní zpravodajka, pardon, byla překvapena tím, jak je eh, strukturován tento balíček, že je tam jedna směrnice a jeden, eh, jedno nařízení a že tady vlastně poplatky byly z toho vyňaty a komise si je upravila po svém, aniž bychom ještě věděli, jak to celé bude vypadat. A myslím si, že přirozenější by bylo, abychom se nejdříve rozhodli, co vlastně, jak budou fungovat ty jednotlivé eh, složky toho systému a potom, abychom rozhodli, co si budeme účtovat. A já musím tady přiznat, že eh, velice souhlasím s paní zpravodajkou z výboru Jury, že jaksi není eh, důvod a nemá smysl si upravovat poplatky ještě předtím, než se vlastně rozhodneme, jak ta, tu samotnou službu, jak ten samotný systém upravíme. A myslím, že to je asi vše z mé strany. Těším se na další práci na tomto tématu a jak jsem řekl, máme tady konečně jednou systém, který funguje dobře, můžeme hovořit o nějakých drobných zlepšeních, ale myslím si, že skutečně nás nic nikde nepálí a pokud budeme mít pocit, že ten časový rozvrh je jaksi příliš ambiciozní, tak já to nepovažuji za příliš velký problém. Děkuji. Dobře, děkuji vám za eh, to, že jste se s námi podělil o své eh, zkušenosti. Vím, že paní Bastos to zcela jistě uvítá. A myslím si, že v podstatě, eh, vy jste říkal tady ano, že, fungu, že systém funguje dobře. Pan Engström mě teď tady bohužel neposlouchá. Asi. Chtěl jsem ještě vám říci, že váš hlavní předpoklad je takový, že systém funguje dobře a proto bychom tedy měny, změny měli provádět citlivě, ale já jsem si všiml, když jsem si to pročítal, a tak já jsem tady byl přímo na místě v tom úřadu, že celou řadu změnu vyvolává skutečnost, že eh, ty, to hledání se změnilo velmi podstatným způsobem. ty systémy pro vyhledávání v databázích a tak dále. A to je třeba pozorně zvážit. A je třeba skutečně Eh, zkrátit celý ten postup, protože je třeba, je možné vlastně už dnes to, eh, ten průzkum, to prohledávání provádět daleko šířeji nejdříve. A teď pan Bílon za EKR, pokud něk, nechce nikdo jiný mluvit. Pani przewodniczący, rozumím, že už překročili jsme mm, čas na diskusi na tom. E... Eh, Děkuji, pane předsedo. Máme málo času na diskuzi a budu se tedy snažit být stručný. My jsme se již zabývali ochrannými známkami Eh, za eh, výbor Jury jsme měli eh, zprávu vypracovanou zpravodajem a Ohym tam působil, nebo má působit jako taková observatoř, která se zabývá padělenými produkty. A my to chápeme, že má tedy ránit naše podniky před obchodováním s padělaným zbožím což neznamená povzbuzovat podniky, aby zlepšovaly své fungování a inovace. Mohlo by to vést ke ztrátám v rozpočtu v členských státech, co se týče léků, náhradních dílů, motorových eh, vozidel a dalších eh, může být eh, padělání těchto produktů i ohrožující lidské životy. A tak ohym a i národní orgány by měly v této oblasti působit. To je tedy naše doporučení. Doposud nedochází k žádné spolupráci v této oblasti a nevytváří se tu příliš e, přidaná hodnota touto spoluprací. Já jsem tedy pro zjednodušení, zejména pro malé a střední podniky a to může posílit ochranu pro naše e, podniky. E, velmi mnoho z těch, které registrovali své produkty, eh, musí pochopit systémy v členských státech. Jde o to tedy usnadnit situaci pro eh, společnosti a podniky. Eh, pro podniky je známka společenství velkým přínosem. A zejména vzhledem k pokroku takže proto je ta spolupráce mezi OHIMem a mezinárodními organizacemi tak důležitá. Proto je třeba to zjednodušit. Děkuji vám za váš eh, příspěvek. Myslím, že jsme si vyslechli velmi mnoho odborných poznatků. Dám slovo paní Bastos k závěrečnému vyjádření a uzavírám tedy toto kolo připomínek. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat panu Kreutzmanovi, Bílenovi a Engstremovi za ty skvělé připomínky, které jsme si v této fázi vyslechli. Také děkuji zástupci komise za prezentaci návrhu komise. A to zareagovalo na některé obavy, které máme z hlediska k eh, vysvětlení textu. Myslím, že budeme muset propracovat ještě celou řadu eh, témat, jako otázku finančního přebytku, co se eh, má učinit s tímto přebytkem a v této fázi se jenom pokusím zhrnout to, co zde zaznělo a pokusím se ilustrovat, že když vypracováváme tato dvě stanoviska, tak můžeme skonstatovat, že máme dobrý systém, který eh, dobře funguje, ale musíme ho přizpůsobit Lisabonské smlouvě. Eh, je zapotřebí harmonizace, spolupráce s národními orgány a současně si musíme uvědomit, že nezačínáme u nuly. Dosáhli jsme již mnohého. Mezi členskými státy je spolupráce, vyměňují si osvědčené postupy a to je také dobrý základ pro vylepšení stávajícího systému. Je třeba zajistit, aby agentura se sídlem v Alicante měla k dispozici potřebné finanční prostředky i e, struktury, aby mohla účinně pracovat. A to pomůže také vyjasnit oblast působnosti a roli těch národních orgánů e, ve prospěch malých a středních podniků. A také to posílí ochranu spotřebitelů. To je e, ta hlavní platforma, kterou sdílíme. Na tyto oblasti tedy zaměříme své úsilí. jak budeme tedy dále pracovat na zprávě budeme se snažit dosáhnout eh, co nejvyššího možného společného jmenovatele. Vyslechli jsme si dnes opravdu velice dobré připomínky. Víme, že je třeba se zaměřit na celou řadu praktických otázek, jako například boje proti padělkům. A e, musíme e, se snažit zareagovat na různé výzvy, jako usnadnit e, život podnikatelským subjektům, aby se posílila jejich konkurenceschopnost na globálním trhu. A myslím, že to je východisko, na kterém se můžeme všichni dohodnout. To nám pomůže, abychom e, překlenuli určité rozdíly e, v názorech a abychom zblížili svá stanoviska. Ráda bych vám ještě jednou všem poděkovala a popřála hezké léto. Děkuji. Děkuji. Vy asi budete muset eh, obětovat část léta práci na eh, stanovisku, protože 17. července je lhů tak překladu a potom 25. září se tím budeme zabývat a 26. září je eh, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Vy jste řekla, že budete eh, spolupracovat s výborem Jury, který o tom bude eh, hlasovat 5. listopadu. Takže eh, budeme potřebovat určitý prostor a paní Bastos nás o tom bude jistě dále informovat. Já vám velice děkuji, děkuji také komisi, děkuji také všem pozorovatelům, kteří se zúčastnili eh, prvního kola diskuze. A nyní přejdeme k druhému projektu dnešního odpoledne a to je naše stanovisko eh, která se týká CARS 2020 eh, udržitelného automobilového průmyslu. Výbor pro průmysl je zodpovědný a já vítám pana Koferatyho pana zpravodaje, potom pana Borisova, pan Kreutzmann se toho také ujme, ano, ten vystoupí místo pana Chacimakakise a e, jistě já tady jsem za naší skupinu a s velkým potěšením si eh, vyslechneme vaše vyjádření. Pan Koferaty eh, dostal 52 pozměňovacích návrhů, takže eh, dnes o tom budeme diskutovat a hlasovat budeme v září. Dávám slovo panu zpravodaji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci stínovým zpravodajům následující věc. Včera jsem rozeslal první písemný text. Byl to návrh na kompromisní návrhy pozměňovací, na reakce na pozměňovací návrhy, které jste mi zaslali. Chtěl bych vás požádat, abyste k tomu připojili své připomínky ve stručné diskuzi, kterou teď povedeme a v následujících dvou dnech byste mě měli předat vaše písemné poznámky, pokud to považujete za nutné, neboť, jak pan předseda už řekl, máme skutečně nabitý časový program, protože 5. září se má hlasovat a v tomto týdnu by bylo nutno práci ukončit a pak se bude hlasovat a nemůžeme udělat nic jiného, než že si vyměníme tento text. Uh, a navzdory tomu časovému tlaku nevidím žádné zvláštní problémy. Pozměňovací návrhy, které jste mi zaslali, jsou návrhy, které obohacují ten náš návrh, posilují ho a já tady nevidím vůbec žádné problémy. Spíše naopak si myslím, že to celé bude velmi dobře fungovat. Rychle a efektivně. Já jsem připojil ten text, to víte. Přitom jsem se zabýval těmi pozměňovacími návrhy. Jsou to dva body, které nebyly v textu původním. Především téma paliv a označení těchto paliv. Já jsem řekl, že je velice důležité realizovat a podporovat informace v rámci programu 2020 a e, ještě jsem do toho zakomponoval bezpečnost silničního provozu. Možná, že to mohlo být ještě efektivnější, pokud tedy použijeme technologie, které jsou dneska k dispozici tak eh, se pozměňovací návrhy změní v kompromisy, ale nikoli všechny. Kompromisní návrhy se týkají především investic. Kolega Borisov mi to nejdůležitější už sdělil. Potom téma dodavatelského řetězce, také Borisov a Westphal. Téma náhradní díly, Borisov mi k tomu také něco poslal. Potom elektroautomobily, další téma, téma inovace, potom ojetá vozidla, eventuálně historické modely. K tomu také něco řekl pan předseda. Pak ještě něco k tématu restrukturalizace a spojení mezi průmyslovou politikou, automobilovým sektorem a ostatními politikami, které s tím souvisí, například energetická politika. Ne všechno se přeměnilo v kompromisní návrhy. Jsou tady ještě jednotlivé pozměňovací návrhy, které jsou rovněž pozitivní. A které v závěrečné fázi budeme muset znovu e, zhodnotit. Dva příklady. Kolega Boriso tady hovoří o vztahu k místním úřadům, pokud jde o vybudování trhu pro elektroautomobily. A potom ještě něco, co mě opravdu velmi leží na, srdci, na srdci co navrhl také pan Haber – a týká se to naší účasti, tedy účasti parlamentu všeobecně a především účasti našeho výboru na práci komise. Když budeme vycházet eh, z tématu, které se týká KS20. Tady můžeme určitě podstatnou měrou přispět na základě dosud pozbíraných zkušeností a té skutečnosti, že náš text je opravdu velmi střízlivý, stručný a není to vůbec špatné. Jak už jsem řekl, děkuji za tyto návrhy, za pozměňovací návrhy. Pročtěte si to. A co teď navrhuji? To, co jsem teď tedy navrhl, a rád si vyslechnu vaše připomínky a samozřejmě, pokud to bude nutné, rád přijmu i vaše písemné připomínky, ale prosím do čtvrtka, abychom to všechno stihli schrnout a abychom nemuseli mít obavy před hlasováním 5. září. Pokud teď máte nějaké speciální poznámky nebo připomínky, tak k tomu samozřejmě ještě mohu něco dodat, ale jinak vám děkuji. Velice vám děkuji, děkuji také, že jste byl tak rychlý při navrhování kompromisů, to nám, myslím, velice pomůže. Teď si vyslechneme eh, všechny stínové zpravodaje. Nejprve má slovo pan Borisov. Děkuji, eh, pane předsedo, milí kolegové. Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří přispěli eh, k vypracování tohoto textu. Jakožto zástupce EPP jsem velice spokojen s těmi vstupy. Některé myšlenky se ubírají stejným směrem směrem a myslíme, že se nám podaří vytvořit dobré kompromisní návrhy. E, týká se to e, trhu s náhradními díly, e, zlepšení rámce, označování pohoných hmot a všechny tyto myšlenky se ubírají pozitivním směrem, ale protože máme velice těsné lhůty do roku 2020 musíme zajistit, aby cíle byly také dosežitelné. E, potřebujeme využívat optimálně finančních opatření, e, která jsme e, navrhli v prospěch automobilového průmyslu, Protože jsem navrhl některá zlepšení, zaměření na konkurenceschopnost, abychom byli vývozu schopní a nabízeli kvalitní produkty produkty za rozumné ceny eh, a to cestou výzkumu a inovací. Dále, abychom eh, byli konzistentní, eh, potřebujeme mít dostatečně flexibilní právní rámec, abychom mohli reagovat na nové technologie a inovace ve prospěch konkurenceschopnosti. Dále věnujeme velký e, e, pozornost e, legislativě pro testování motorových vozidel, na které jsme nedávno pracovali. Je to součást historického dědictví a proto se nemůžeme na stará vozidla dívat jako taková automobilový průmysl potřebuje mít důležité nástroje na podporu. Potom eh, eh, dále je zapotřebí také administrativní podpora pro zavádění alternativních pohoných látek na eh, evropské úrovni potřebujeme efektivní koordinaci. Také dodavatelský průmysl e, se musí dále rozvíjet spolu s výborem regionů. Chceme aby malé a střední podniky mohly překonávat překážky při získávání prostředků eh, musíme vystupovat proti zbytečné byrokracii. Je tu několik eh, hlavních pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, jak řekl pan Koferaty. Eh, do dvou dnů budeme tedy schopni komentovat ty návrhy, co jsme dostali. Pan Kreutzmann. Děkuji, pane předsedo. Pan kolega Šacimar Kaky se dnes bohužel nemůže zúčastnit. Velice děkuje panu zpravodaji za skvělou práci. Pan Koferaty vyzdvihl velice eh, dobré důležité body ve svém návrhu. Pozměňovací návrhy, které zpravodaj předložil, eh, většina návrhů kolegů jsou vyvážené a ten eh, na text dobře doplňují. Kolega Šacimar Kaky se chce dotknout zejména dvou věcí elektromobilů pro vytvoření vnitřního trhu eh, pro eh, automobily a náhradní díly. O elektrických automobilech se doposud hodně hovořilo, ale ještě nejsou žádné konkrétní výsledky. E, elektromobilita se v Evropě rozvíjí pomalu. Je nepochopitelné, že se stále ještě nepodařilo se dohodnout na společné e, standardu pro jednotné rozhraní. Je třeba podpořit infrastrukturu a příslušné technologie. To má prioritu. Komise se eh, musí konečně něco udělat. Eh, v Evropě stále platí ještě vnitrostátní předpisy, které se eh, týkají tuningu a náhradních dílů a brání unifikaci. Cílem by ale mělo být podpořit evropskou myšlenku společného trhu a uvádění, usnadnit uvádění do oběhu spolehlivých a bezpečných výrobků. Tady je velký ekonomický potenciál, který se zanedbává. Eh, apelujeme na komisi, aby eh, vystoupila i v této oblasti. Děkuji. Also, eh, wir haben leider die Doplňující pozměňovací návrhy jsme bohužel od pana zpravodaje nedostali, proto je nemohu komentovat, ale chtěla bych je upozornit na to, že jsme eh, poněkud skeptický, co se eh, týče podpory eh, poptávky. Já jsem překvapená, že ti, kteří hodně hovoří o trhu, Dobře, dobře, když jde o automobilový průmysl, kterému se finančně vede vlastně velice dobře, když se tedy o tom najednou začíná hovořit. Mhm. Uh, jsem si jistý, že předložíte své pozměňovací návrhy. Nikoho nemám tady oficiálně za zelené, jakožto stínového zpravodaje k tomuto textu. A teď tady jenom stručně z mojí strany. Především tento balíček pozměňovacích návrhů, jak říkal pan Koferaty, v podstatě přidal celou, obrovskou hodnotu k tomu originálnímu textu. Prosím, mohli byste se poněkud stišit tady vepředu. Děkuji vám. Já si myslím, že teď tady se nám vytváří skutečně velice hodnotné stanovisko. Ty kompromisní návrhy jsem neviděl do posud, ale v podstatě vypadají velice dobře, řekl bych. A Myslím že si, že v podstatě pan Koferaty eh, také může akceptovat v podstatě všechny i ostatní pozměňovací návrhy, kromě eh, těch kompromisů. Bylo velice užitečné, že tady jsme viděli i váš hlasovací seznam a rozhodně tady zareagujeme do zítřka. Chci vám velice poděkovat za vaši energickou práci k tomuto tématu a myslím si, že tady je několik velice důležitých aspektů a musíme zajistit, aby výbor pro průmysl je vzal v úvahu my tady pracujeme paralelně s nimi, ale v podstatě eh, mě zaráží, že eh, skutečně velice mm, většina těch našich pozměňovacích návrhů se týká oblastí, které jsou výlučně v naší kompetenci a to tady přináší další hodnotu tomuto stanovisku. Nevím, jestli to máme někoho z eh, generálního ředitelství pro podnikání. Mohl byste se prosím představit a říct nám tedy něco za komisi? Mačej Šimanský. Dobré eh, odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat velice eh, vašemu výboru za tuto práci, za vaše přispění k tomuto dokumentu a těšíme se na připomínky a pozměňovací návrhy, které tedy byly předloženy. Zatím nám připadají, že jsou eh, velice dobře sladitelné s naším textem. Děkuji mnohokrát. Takže teď už dám slovo opět panu Koferatimu, aby uzavřel tuto diskuzi a možná bych ještě eh, poprosil, aby nám připomněl, jaký je časový rozvrh. Děkuji. Děkuji. Eh, ten časový plán, jak byl tady popsán, eh, je takový, že musíme 5. září hlasovat a z tohoto důvodu jsem požádal, a to naléhavě, pokud možno co nejdříve reagovat na ty kompromisní pozměňovací návrhy, které jsem včera rozeslal. A pokud tedy máte nějaké připomínky, tak mi je prosím vás zašlete. Zašlete mi z návrhy, změny, korektury nejpozději do čtvrtečního večera, protože jinak nebudeme mít čas Nemáme čas vést znovu diskuzi. Budeme potom muset přímo diskutovat, eh, hlasovat. Pardon. A do té doby musím provést redakční práci, ale nevidím v tom žádný problém z důvodu, který už jsem zmínil. Pozměňovací návrhy, které jste mě zaslali, jsou podle mého názoru všechny v podstatě slučitelné Eh, s tím textem. V určité části jsem zapracoval pouze kompromisy a v druhé části jsou ty pozměňovací návrhy akceptovány, protože jsou koherentní eh, s všeobecným zaměřením. A k určitým tématům máme jenom jeden pozměňovací návrh a ten se nemůže stát potom kompromisním návrhem. Musíme ten návrh nejprve zhodnotit. Samozřejmě, jsou tady návrhy, které jako takové můžeme akceptovat, to je jasné, ale v každém případě jsme schopni s tím, co nyní víme a co víte také vy, v následujících hodinách. Poté, kdy si přečtete ty kompromisy, jsme přesto schopni dospět k pozitivnímu závěru a 5. září k pozitivnímu výsledku. To by mělo být bezproblémové a já bych za to chtěl všem výslovně poděkovat. Neboť jsem to takhle vůbec ani neplánoval, ale v těch pozměňovacích návrzích, které byly předloženy, tam byl určitý soulad politických sil, takže to eh, nevede vůbec eh, k žádným alternativním cestám a k nějakým rozporům. Naštěstí, opakuji, naštěstí tomu tak je, ale to je také vaše zásluha, jak už jsem řekl. Eh, velice mě to těší a děkuji vám. Good. Well, thank you very much. Dobře, děkuji mnohokrát. Skutečně toto je dobrý základ, na kterém můžeme pracovat. Těším se na to, že to bude dobré stanovisko, kvalitní a těšíme se tedy na hlasování 5. září. Jsem si jistě mohu eh, hovořit i za ostatní stínové zpravodaje, že tedy zcela jistě se budeme řídit vaší lhůtou a včas zašleme připomínky. Teď můžeme přejít k jako poslednímu bodu dnešního pořadu jednání ještě před jednáním koordinátorů, které začne v 17.15. A to jsou dvě velice důležité dva návrhy zprávy, které se eh, týkají bezpečnosti spotřebních výrobků a dozoru nad trhem a výrob, s výrobky. Máme tu naše dvě pilné zpravodajky, paní Christel Schaldemose a paní Sirpu Pietikainen. Eh, tyto dva body eh, vezmeme společně ačkoliv vím, že v rámci komise se tím zabývají cel, uh, něk, různá oddělení. Nicméně my toto považujeme za integrovaný balíček. Eh, jsem velice rád, že tu je opět paní Spanu z generálního ředitelství Sanko a pane Inglese eh, z DG Enterprise. Je to tak? Není. Aha. Tak kdo je tu za generální ředitelství pro podnikání? Aha, promiňte, já tady mám nápovědu malou, teď jsem zjistil. Paní Bitondo, je to tak? Paní Bitondo, ano, je tu. Takže paní Giuseppina Bitondo je tu z tohoto generálního ředitelství. Já jsem vás neviděl, vy jste před chvílí přišla. Výborně, máme tu tedy naprosto ideální tým, který může reagovat na oba týmy. A teď tady máme eh, dva návrhy zpráv těchto dvou zpravodajek a já jim oběma dám prostor, aby mohli odprezentovat své texty. Kdo, koho tu máme za stínové zpravodaje? Je tu pan Baldazare, který je stínovým zpravodajem za, eh, pro paní eh, Šaldemoze, pro zprávu paní Šaldemoze. Pan Kreutzmann, předpokládám, opět převzal toto téma od pana Buzoje. Je to skutečně nejpilnější člen tohoto výboru dneska, protože skutečně se uh, Eh, zabývá úplně vším. Paní Rýle je zase naše nejpilnější dáma, protože je také stíhnovou zpravodajkou téměř ke všemu. Eh, pan Fox právě přišel, takže to skutečně máme plnou sestavu stínových zpravodajů a to je samozřejmě dobře. Kdo bude první? Myslím, že paní Šaldemoze je na mém seznamu jakožto první, takže vám dám slovo přednostně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dnes tady představím hlavní myšlenky z mého návrhu zprávy, ale ještě než začnu, tak bych chtěla především poděkovat mým stínovým zpravodajům, protože už jsme se několikrát sešli a myslím si, že proběhlo několik velice plodných diskuzí. A už v tuto chvíli mám pocit, že bude možné, doufejme, dospět k dobrým kvalitním kompromisům. Já jsem ochotná ke kompromisům, jsem ochotná ještě pracovat na formulacích v mé zprávě a to platí i pro stínové zpravodaje, takže jsem eh, tím velice potěšená. Myslím si, že naše spolupráce bude dobrá. Dále Mám také dojem, že stínový zpravodaj, zpravodajové se mnou souhlasí v tom smyslu, že bychom se měli pokusit pracovat co nejrychleji v našem výboru, abychom byli schopni eh, tuto práci dokončit ještě do konce našeho funkčního období. Samozřejmě, že to v žádném případě nemůže jít na úkor kvality tohoto eh, textu, ale každopádně se pokusíme pracovat co nejrychleji. Včera jsme eh, od pana ministra eh, a od litevského předsednictví slyšeli také, že jsou ochotní pracovat co nejrychleji, takže zatím to jde velice dobře. Ještě než eh, odprezentuji hlavní myšlenky své zprávy, tak bych chtěla také připomenout, že komise ve svém návrhu tohoto nařízení pro bezpečnost spotřebních výrobků už převzala několik myšlenek, které vzešly z našeho výboru, protože my jsme vypracovali před dvěma lety naši zprávu z vlastní iniciativy, takže si myslím, že už skutečně máme velice dobrý základ pro naši další práci. Jak říkám, zatím to jde velice dobře. Já tady mám čtyři horizontální témata, které před, která předestírám ve své zprávě a prvním z nich je skutečnost, že toto nařízení podle mého názoru bude fungovat v podstatě jako taková všeobecná záchranná síť, pokud jde o bezpečnost výrobků. Víceméně bude fungovat v podstatě jako ten, ten stávající systém a je tady pro mě, eh, podle mě velice důležité, aby eh, to v nařízení bylo zakotveno. Za druhé, jak už jsem v minulosti zmiňovala, podle mého názoru je důležité sem opět zavést ten, eh, tu zásadu předběžné opatrnosti. Já už jsem, já jsem to vložila do několika eh, částí mé zprávy, možná až příliš často, jsem otevřena tedy eh, Eh, kompromisům, ale podle mého názoru je velice důležité, aby to v této zprávě bylo zmíněno minimálně jednou. Za prvé proto, aby nevznikal, eh, nevznikal zmatek, eh, tedy pro výrobce, aby věděli, že stále ještě je to důležité, že skutečně tato zásada stále platí. A za druhé si myslím, že je to užitečné zmínit jasně v této zprávě a v tomto nařízení protože tato zásada předběžné opatrnosti je takovým základem pro všechno ostatní. Já osobně věřím tomu, že je důležité, aby e, toto bylo přísně sladěno s novým právním rámcem a s rozhodnutím 768 z roku 2008, protože je to důležité z hlediska například definic, které jsou stanoveny v nařízení. Takže toto je můj cíl. Opravdu přísně toto sladit. Především v oblastech, jako je jako jsou požadavky na hospodářské subjekty. Dále jsem zvláštní eh, důraz kladla na safety by design, to znamená bezpečnost už eh, při samotné výrobě, protože nejlepší způsob, jak vytvářet bezpečné, vyrábět bezpečné výrobky, je, aby se eh, výrobci zaměřovali na aspekt bezpečnosti už při konstru- navrhování konstrukce samotných výrobků. Toto jsou tady ty horizontální záležitosti, které zohledňují ve své zprávě. Potom je tady několik ještě specifických záležitostí. Například si myslím, že je důležité, abychom uvážili to, že zmíníme specificky zranitelné skupiny spotřebitelů. Proto tady zavádím pozměňovací návrh, který se týká definice výrobků, které jsou lákavé pro děti. O tom už jsme hovořili se stínovými zpravodaji, možná ještě budeme schopni eh, to naformulovat jinak, ale já věřím tomu, že je důležité mít definici výrobků, které jsou atraktivní pro děti. A už jsem stínovým zpravodajům i vysvětlovala, proč eh, jsem o tom přesvědčena. Je to důležitý signál nejen pro úřady, protože Eh, už dnes říkají, že mají DPSD a to, že funguje velice dobře a že to tedy pomáhá jim, aby se zbavili případným nebezpečným výrobkům, které jsou lákavé pro děti, ale toto je právní předpis, který nebude fungovat jenom pro úřady, ale také, který budou využívat výrobci a proto je důležité jim velice jasně vysvětlit, jaké, eh, jaké um, povinnosti na, na ně nakládáme. A tato definice by tedy mohla být užitečná. Potom jsem tady zavedla CE+, co tím myslím. V dnešní době má, existuje určité zmatení, pokud jde o označení CE. O tom už jsme v našem výboru hovořili několikrát. Jedna z věcí, které matou spotřebitele, je, že když vidí označení CE na výrobku, tak e, si myslí, že byl tento výrobek nezávisle testován a přitom tomu tak není. Takže buď bychom měli uvážit stažení označení CE na výrobky a e, přímo na výrobcích a měli bychom to uvádět pouze v technické dokumentaci, anebo bychom měli zavést označení CE+, Což bude znamenat, že pokud tam to bude to plus, tak to skutečně bude znamenat, že tento výrobek byl testován nezávislými, e, nezávislými e, laboratořemi. A myslím si, že to by bylo skutečně dobrou zprávou pro spotřebitele a teď máme dobrou příležitost k tomu něco takového zavést. Těším se na plodnou diskuzi k tomuto tématu. Já už teď vím, že Některé orgány dohledu na trhu, eh, nad trhem eh, tvrdí, že to není nezbytné, ale z hlediska spotřebitelů si myslím, že by to skutečně vhodné bylo. Dále si myslím, že je třeba se podívat na sankce. Musí být přísnější a také sjednocenější. Myslím si, že je také důležité, aby fungovaly tak, aby skutečně odrazovaly eh, výrobce od nějakého podvádění a od toho, aby vyráběli výrobky, které nejsou bezpečné. Pravděpodobně proběhne velice živá diskuse, která se bude týkat označení původu. Myslím si, že to bude asi eh, nejživější diskuze, která vůbec k tomuto tématu proběhne. V mojí zprávě říkám, že si myslím, že dobré eh, takovéto označení původu mít. A to proto, že parlament už v minulosti žádal několikrát o nějaké takové označování made in, tedy vyrobeno v. A já si myslím, že to může být velice užitečné i pro spotřebitele. A to nejenom z hlediska vysledovatelnosti, protože máme už výrobky, které něco takového, pardon, máme nástroje, které toto ošetřují, ale eh, v tomto novém rámci budou všichni výrobci mít povinnost dát na ten výrobek nějakou adresu. A tato adresa může tady vést k tomu, že eh, spotřebitelé budou zmateni, protože třeba dánská firma, která skutečně sídlí v Dánsku, bude muset dát na ten výrobek dánskou adresu, ale nechá si ten výrobek třeba vyrádět v Číně nebo někde jinde v Evropě. A potom spotřebitelé eh, vzhledem k tomu, že ta adresa bude dánská, tak mož, mohou potom uh, nabít dojmu, že ten výrobek byl vyroben v Dánsku a přitom to není pravda. Takže já si myslím, že skutečně označení původu by mohlo být užitečné proto, aby nevznikly tyto zmatky. Ale vím, že to bude skutečně velice zapálená diskuse, které, kterou k tomu povedeme a e, proto vám říkám, a říkala jsem to i stínovým zpravodajům, že bychom možná měli uvážit nalezení takového řešení, pomocí kterého bychom víceméně sladili požadavky mezi EU a USA, pokud jde o uvádění označování původu. Protože potom by společnosti, které vyrábějí pro americký trh, by to nebylo nějakým uh, dodatečným břemenem, protože ti z vás, kteří máte uh, iPhone, tak ho můžete obrá, uh, eh, obrátit na zadní stranu a uvidíte, že tam je napsáno navrženo Applem, uh, společností Apple v Kalifornii, ale uh, smontováno v Číně. Takový je požadavek americké legislativy. A já toto říkám, že eh, proto, že si myslím, že je třeba, abychom vyslali signál, že je toto pro nás důležité, ale zároveň chceme jasně říci, že nechceme firmám tady vlastně nakládat nějaké ještě dodatečné břemeno. Myslím si, že je důležité také poznamenat, že 10% všech označení, tady oznámení, pardon, v RAPEXu se týkají výrobků, u kterých vlastně neexistuje vůbec eh, žádné označení eh, země původu. Kdy tedy vlastně orgány dozoru nad trhem je původ neznámý. A z tohoto důvodu si myslím, že zcela jistě třeba, abychom něco udělali. Poslední věc je taková obecnější poznámka. A sice, že já si myslím, že je důležité se snažit o lepší transatlantický dialog, který se týká bezpečnosti výrobků, protože v některých oblastech se daří lépe Spojeným státům, v některých oblastech se daří nám. V poslední době se hovoří eh, často o té dohodě o volném obchodu mezi USA a námi a proto si myslím, že by bylo možná dobré, určitě dobré se podívat na to, jestli třeba i v tomto předpisu bychom nemohli nějak přispět k této Eh, k tomuto sladění transatlantickému. A to proto, abychom usnadnili výrobcům a firmám jejich fungování na těchto dvou trzích. Ještě jednou tady chci říct, že se velice těším na naši další spolupráci eh, v této oblasti, na tomto předpisu. A jsem ochotná ke kompromisu jsem ochotná eh, přehodnotit ještě případně celou řadu formulací v mém textu, ale myslím si, že je eh, důležité tady říci, že je třeba se jasně zaměřit. Tento předpis má vytvořit jak lepší bezpečnostní síť, záchranou síť pro spotřebitele a zároveň rovné podmínky pro společnosti. A je třeba tady tyto dva aspekty vyvážit. A na to já se budu zaměřovat, až budu tedy hledat možné kompromisy. Věřím ale tomu, že kompromisy jsou možné a dospějeme nakonec k výsledku, který bude užitečný pro všechny a vytvoří nám lépe fungující vnitřní trh. Děkuji. Well, thank you very much. Já vám velice děkuji za velice souhrný přehled a Eh, za jasné naznačení, kde chcete provést změny. To je, myslím, velice dobré pro začátek. A nyní dám slovo paní Pětekajenen, protože budeme probírat obě stanoviska společně a potom vystoupí stínový zpravodajové. Pokud samozřejmě chcete ještě vystoupit, tak můžete. Takže paní Pětekajenen, děkuji vám. Já si myslím, že to má smysl, abychom o obou dokumentech diskutovali společně, protože to jsou dvě stránky jednoho eh, nařízení a potom jeho naplňování. Myslím, že bychom měli začít s návrhem komise a je to velice dobrý začátek, protože představuje podstat podstatné zlepšení situace oproti současnosti. Víme, že ty národní systémy jsou velice roztříštěné a víme, že jenom 0,3 třetiny eh, procenta zboží, které se uvádí na trh, prochází kontrolou. Eh, potřebujeme tedy eh, lepší spolupráci v oblasti dohledu nad evropským trhem a to je dobrý začátek. Je to změna eh, od eh, směrnice na nařízení, to znamená, že eh, to bude klást větší požadavky na nás a myslím, že musíme stát za ambiciozní úrovni našeho návrhu několik eh, poznámek. Za prvé, definice rizika. Domnívám se, že bychom měli definovat eh, riziko poněkud širším způsobem. Je to pojem rizika, který neznamená pouze eh, neexistenci bezpečnosti, ale je to také eh, neexistence schody, že nevyhovuje oblast působnosti, nařízení, řízení musíme vzít v potaz, když zkoumáme eh, schodu produktu na trhu. Bude to zahrnovat škodlivé tedy nebezpečné a nevyhovující výrobky, které neplní požadavky na bezpečnost a životní prostředí. Takže to je eh, z perspektivy rizik, ale je to také důležité eh, z pohledu spotřebitele, aby eh, měli důvěru k výrobcům. Je to důležité i z perspektivy stejných podmínek. K tomuto bodu nemám žádné připomínky. To je vše důležité a já doufám, že zástupce komise se bude moci také k tomu vyjádřit. Ještě další téma, kde dochází k podstatné změně, a to jsou e, administrativní sankce. Myslím, že je to jasný odstrašující signál, když se vyjádříme o tom, že produkty nevyhovují. Ty administrativní sankce by mohly být až 10% v případě záměru porušovat nařízení. Obdržela jsem už připomínky, že by možná bylo lepší abychom eh, profitovali i z eh, mesních hodnot. Mohlo by se to týkat jednoho výrobkového řetězce, kde je zapojeno více podniků. Tady máme tedy určitou eh, flexibilitu. Já se k těmto otázkám ještě vrátím. Ještě něco, co jsem nenavrhla, to zůstalo otevřené a stínový zpravodajové se k tomu vyjádří eh, členění eh, center spotřebitelů. To neznamená, že by to byla oficiálně administrativní odpovědnost, ale eh, mohly by lépe fungovat eh, spotřebitelská centra, spotřebitelé by byli lépe informováni o svých právech, eh, byli by informováni o bezpečnosti výrobků a také o možnostech eh, konstatovat příslušné pracovníky zodpovědné za bezpečnost výrobků tyto otázky je třeba ještě propracovat a já k tomu předložím pozměňovací návrhy. A potom čtvrtý bod eh, Evropské fórum pro eh, dohled eh, nad trhem. Bylo by třeba jeho roli posílit a také jeho mandát pro spolupráci, aby toto fórum mohlo efektivněji eh, vystupovat v členských státech v případech, kdy se eh, neplní správně úkoly. A poslední, to, co navrhuji, nemusí být v tomto nařízení, je to vytvořit e, nové metody, jak zlepšit dohled nad trhem, zejména za současné ekonomické situace. Ale když se podíváte, jak se rozšiřuje obchod, což je e, sice pozitivní, tak e, nemůžeme mít na hranicích pracovníky, kteří by eh, dělali dohled nad eh, výrobky. To si nemůžeme dovolit, ale za druhé by to bylo velice nákladné i pro výrobce. A kde bychom zvýšili procento kontrol na 30%, bylo by to nákladné. Jaká je možná alternativa? Myslím, že bychom měli vážně přemýšlet o takových alternativách, které sice eh, nenahradí administrativní kroky, ale budou je doplňovat. Navrhuji, že bychom měli eh, začít vážně eh, zkoumat systém systémy auditu třetích stran. Máme určité systémy, nejenom systémy auditu, ale v některých členských státech jsou takovéto systémy. A e, dobré podniky společnosti mají e, své interní e, systémy kontroly kvality. A Potom jsou tu také externí auditorské společnosti, které neskoumají jenom systém řízení kvality, ale také na Mátkově zkoumají kvalitu výrobků. Takže takovéto společnosti, kdyby měly eh, povinné takovéto systémy, tak by jim to eh, snižovalo náklady. A ty společnosti, které dovážejí rizikové nebo nevyhovující produkty, tak pro ty by to znamenalo extra požadavky, ale zaručilo by to tu vazbu na označování CE nebo CE+, kdyby to byly v budoucnu závazné systémy, tedy systémy vnitřní kontroly plus externí audity. Nemuseli bychom tolik eh, sankcionovat výrobce, ale eh, toho, kdo eh, neudělá dobře audit. To tak existuje ve finančním sektoru. A jako jsou Eh, ratingové agentury a ty mají své kanceláře. Je to takový eh, právní nástroj v členských státech. Obdobně bychom mohli postupovat vůči auditorským společnostem. Některé auditorské společnosti mají své kanceláře eh, na v zemích EU a to by jim zabránilo, aby se eh, dopouštěli eh, chyb při vypracovávání auditu u výrobků, které jasně nevyhovují. Já jsem slyšela eh, hororové příběhy o tom, že Některé chemikálie by se neměly používat na eh, kožené eh, nebo textilní výrobky, když nějaký produkt stojí 9 eur a jiný zase 19, tak to jasně ukazuje rozdíl v těch produktech. Tak to jsou mé připomínky, které rozhodně nebyly krátké já se omlouvám, že jsem se do toho tak je pustila, to, eh, do toho dohledu nad trhem. Ano, já si myslím, že jste zcela oprávněně tady eh, to udělala a že jste naprosto eh, obhájila svoji práci. Máme čas konečně až do 17.15 Já jsem velice rád, že jste si vzala tuto oblast na starosti, protože toto je oblast, která je pro spotřebitele mnohem důležitější. Je, možná bychom mohli vymyslet takový trošku více přitažlivý název pro volby. Eh, paní Šaldomoze, chtěla jste se ještě přihlásit o slovo? Ne, až na konci. Dobře, v tom případě tedy teď vyzvu pana Baldezareho, aby si vzal slovo, protože on je stínovým zpravodajem i pro tuto zprávu. Poté si vyslechneme pana Krojcmana, paní Rille a pana Foxe. A potom samozřejmě kohokoliv dalšího, kdo se bude chtít ještě připojit Pane Baldasare, prosím. Děkuji. Nejprve tedy chci blahopřát oběma zpravodajkám. Je to opravdu velice komplexní tý, téma a velmi dobré zprávy. Především takhle nebezpečné oblasti kontrola bezpečnosti výrobků, to je velmi citlivé téma. Já se samozřejmě soustředím na krátký příspěvek ze své strany a budu hovořit o bezpečnosti výrobků. Protože jsem stínovým zpravodajem pro toto téma. Všeobecnou zásadu mohu sdílet. A sice zjednodušení a doplnění právních předpisů s cílem vytvořit určitou bezpečnostní síť o které se tady hovořilo, abychom měli horizontálně fungující ochranu, která bude zajišťovat eh, bezpečnost potřebních výrobků horizontálně a také služeb. Chtěl bych upozornit na jedno téma. Jestliže tedy Eh, tímto nařízením budeme upravovat nejenom neharmonizované výrobky, tak uzavřeme určitou mezeru, kterou tady ještě v předpisech máme a to je také náš cíl, ale vydáváme se v nebezpečí, že některé sektory budou příliš silně regulovány a jiné zase příliš málo. To tedy znamená, že tato síť, bezpečnostní síť by měla uzavřít tyto mezery tak, aby již regulované sektory neměly měli ještě dodatečné povinnosti, protože bych to považoval jinak za přehnané. Já si myslím, že je tady především nutno dbát na zásadu předběžné péče. A tato zásada jen nebo tu je třeba spojit s definicí, kterou dává Evropský soudní dvůr a vytváří to určitý manevrovací prostor pro vlastní uvážení. Možná, že bychom tuto zásadu měli ještě lépe vysvětlit a určit, protože jinak by to bylo velice obtížné s tím prostorem pro vlastní zvážení, protože se tady eh, do, eh, vytváří různá hodnocení od různých orgánů pro dozor nad trhem a také z různých politických důvodů. V různých zemích se provádí hodnocení a nebo eh, se používá ten, tento zásadní princip, který se ovšem chápe různě a tím dochází samozřejmě také k roztříštění trhu. Musíme se nad tím znovu zamyslet. Rozšíření na elektronický trh považuji za velice dobré pokud jde o označení CE, tam bychom měli zohlednit také tu možnost, že samozřejmě to znamená také určitou zátěž pro podniky, nebo mohlo by znamenat tuto zátěž. A já si myslím, že by bylo třeba zohlednit především spotřebitele, kteří vyžadují větší ochrany. Především tedy musíme mít jasná ustanovení na ochranu těchto občanů. Často je tomu tak, že tu chybu dělá spotřebitel. ti se je lidské. To samozřejmě vede k určitému riziku. My bychom se měli za pomoci této směrnice pokusit vytvořit jednotné předpisy a vyloučit rozdílné aplikace. Musím říci, že považuji za dobré, že Tady je opravdu velká zodpovědnost výrobců a ta se zdůrazňuje. Myslím si ovšem, že zásada původu je neodmyslitelnou součástí bezpečnostního řetězce. Spotřebitelé nemohou mít žádnou jistotu, pokud nemají k dispozici žádné informace. Informace pro spotřebitele, to je rozhodující, nic důležitějšího ani neexistuje tím, čím lepší informace má spotřebitel o celém dodavatelském řetězci, tím lepší je jeho bezpečnost. A já si myslím, že je to logické. A já bych si přál, aby to nebylo tak jako před pěti lety, kdy se bouraly ve svatých válkách některé překážky a pak docházelo k novým úvahám, k novým zvážením, pak se řeklo, že je to extrémní administrativní zátěž a to se ale vůbec nedokázalo. Stejně tak jako konkurenceschopnost. Vysvětlí mi někdo, proč tyto zásady v Číně, v Kanadě, v Japonsku platí, ale tady v Evropě o něčem takovém nemůžeme ani diskutovat? Pak Tady se samozřejmě vůbec nerozlišuje mezi parmazánem a jiným druhem síra, ale já si myslím, že si můžeme ušetřit tyto spekulace a celou tuto polemiku, ale myslím si, že je to třeba probrat opravdu velice důsledně, bez ideologických bitev. A chtěl bych dodat, že souhlasím se spravodajkou, pokud jde o nutnost těch sankcí, v případě té realizace a tuto nutnost je nutno zohlednit. To celé můžeme spojit s výší škody, která by vznikla díky výrobkům, které nebudou bezpečné. Děkuji. Dobře, děkuji vám mnohokrát za váš vhled do této oblasti a také váš vášnivý příspěvek k označení původu, který byl velice zajímavý. Pan Kreutzmann. Děkuji, pane předsedo. Srdečně děkuji i oběma zpravodajkám. Budu hovořit o pozitivním i negativním a jenom to načetnu a to společně k oběma zprávám. Označení C+, plus CE+, CE plus na základě e, certifikačních orgánů a uvádí příklad pana kolega Švába z roku 2007 podle e, vzoru německého označování a to, to označení G+, e, Takovýto návrh paní kolegyně Šeldemoze vítáme, avšak za předpokladu, že k této změně dojde dobrovolně a že toto označení bude podléhat obdobným požadavkům jako přísné vnitrostátní označování. Bylo by to kontraproduktivní, kdyby se stanovila méně přísné pravidla. Členské státy se před šesti lety bohužel nedohodly na společném řešení které se týkaly tohoto označování. Jsem skeptický, zda se nám to teď podaří. Nemáme nic eh, proti vysokému standardu, ale musí být takový. Zavádění národních kontaktních míst pro výrobky je zajímavá myšlenka, kterou musíme ještě promyslet. Zejména jde o otázku, zda se za tímto účelem mají vytvářet nové nákladné struktury. Lépe je využít stávající strukturu obchodních eh, komor, eh, které by eh, udělali transparentní výběrové řízení. Musíme ale zvážit, zda přijde v úvahu finanční podpora z EU, protože prostředky jsou nejasné. Dále platby, eh, sankce, eh, to v závislosti na trhu, to by mělo smysl. Paní kolegyně Pilikainen řekla, že by se to vstávalo, vztahovalo jenom na produkt nebo na celý obrat. Otázka je, zda ty sankce jsou přiměřené. Potom je to i jedno, zda jsou vstaženy na celý obrat nebo eh, obratu toho produktu, ale ty sankce nemohou být takové, eh, aby eh, působily problémy podnikům. Na to se musíme ještě podívat. Jistě můžeme říci, že se to eh, bude vztahovat eh, na celý obrat a že ty sankce budou rozumné ale to bychom měli opravdu zvážit, anebo se to bude vztahovat na ten produkt. To, co řekl pan kolega Baldazáre, vy přece sám nevěříte, že eh, když je na výrobku uvedeno Made in China, že je jasná bezpečnost toho, toho produktu. Paní kolegyně řekla ten nejlepší příklad eh, na Eh, iPhoneu je napsáno, že to bylo smontováno v Číně. To neříká nic o bezpečnosti produktu, když sdělíte spotřebiteli, kde byl produkt vyroben. Konec konců jsme všichni pro vysokou bezpečnost výrobku, ale eh, věřit ve směrnici v to, že označení eh, původu nám pomůže, to je chiméra. Už nyní má výrobce povinnost i také dovozce povinnost označovat výrobky. Tuto povinnost už máme. Viděl jsem jeden moc hezký příklad a e, to je tím směrem, jak o tom hovořila paní kolegyně Šaldemoze. Nevím, jestli je e, od Samsungu nebo od jiného výrobce. E, tento výrobce nechává vyrábět v České republice a píše tam vyrobeno v České republice. A on by vlastně když se překročí určitý stupeň, by měl říci ano, vyrobeno v České republice, ale když je velký, tak vyrobeno v Číně, protože ty produkty odtamtud pocházejí ze 40%. Ovšem můžeme diskutovat, ale e, myslet si, že když sdělíme spotřebiteli, e, kde byl výrobek e, vyroben, že to bude e, e, vyjádření o bezpečnosti. No, no, jde o to, že e, výrobek pod známým jménem by měl být bezpečný, ale výrobce udělá všechno pro to, ať už bude vyrábět v Číně nebo v Itálii, ale utrpěl by tím jeho image. O tom musíme diskutovat, protože, pane kolego Baldazáre, u malých a středně velkých podniků Eh, ta vysledovatelnost je zpěta s byrokracií. A to, co říkala paní Šaldemoze, by byla ta správná cesta, že bychom řekli, že bychom to měli ponechat na podnicích v Evropě Měly by pro ně vznikat další náklady, měla by vzniknout jenom přidaná hodnota, když v označení původu Eh, by mělo přispět k vysledovatelnosti. To musíme ještě zvážit. Má to tedy platit pro harmonizované produkty, jsou tu určité aspekty a kategorie rizik, které nejsou pokryty eh, legislativou. Harmonizované produkty by podléhaly dvěma nařízením o specifických a o obecných eh, produktech. Je to komplexní, zvyšuje to náklady, musíme popřemýšlet, jak se tomu vyhnout. A ještě ke zprávě paní kolegyně Pitikainen, ta je v celku dobrá, já se teď jenom zaměřím na ty negativní aspekty. O pozitivních nemusím musíme hovořit, paní kolegyně. Je jasné, že ne všechny produkty, které porušují evropské předpisy, eh, jsou automaticky nebezpečné. Myslím, že v tom jsme zajedno. Návrh komise eh, i stanoviska se tím tolik nezabývá. My nechceme mít nebezpečné produkty, ale co s těmi, které nevyhovují, nejsou ve schodě. Tady bychom měli lépe diferencovat. Návrh komise myslí na všechny eh, produkty, které by se měly eh, nahlásit, kdy je podezření na riziko. Ale to by znamenalo reagovat i v případě malého porušení ale eh, méně nebezpečné produkty by se mohly eh, členit do ISM databáze. Neměli bychom vytvořit přílišnou zátěž, jinak by to eh, nefungovalo jsme proti požadavku, aby obchodníci a dovozci měli nést náklady na likvidaci nebezpečných produktů. E, mají dělat jenom namátkové e, kontroly. Musíme také trochu myslet na obchod, e, který to nespůsobil. To by bylo nepřiměřené pro ve smyslu jednotného uplatňování nařízení bychom tento odstavec měli raději vynechat. A dále e, dohled nad e, trhem. To je e, skutečný úkol, který je financován z daní. Pokud budete požadovat ještě další poplatky, tak budete muset zvážit, zda daně odstraníte a budeme mít všude poplatky. No, nevím, zda by toto nařízení bylo v souladu eh, s ústavou v Německu, protože není v, eh, eh, ve výlučné kompetenci členských států. Bez analýzy rizik není možné provádět takovouto kontrolu ve smyslu harmonizovaného postupu jsem pro vypuštění toho odstavce a nyní platby sankcí. Sama jste to řekla, minimálně 10% z celkového rozpočtu je, eh, obratu je rozhodující. Představte si, myšlete eh, na obchod, který má 3% marži. Eh, pokud uvalíte nadměrné sankce, tak se budou muset zase někde zahojit. Rozhodující věcí je vždy výrobce a výrobce eh, nemůžeme zbavit jejich odpovědnosti, protože jinak by eh, byl spochybněn celý model. To je vše. Já jsem se zaměřil eh, jenom na ty v uvozovkách negativní věci. O těch pozitivních jsem nehovořil. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za tyto konstruktivní připomínky, to je velice důležité. Eh, protože samozřejmě nemusíme nutně eh, opakovat to, s čím souhlasíte a samozřejmě všichni věříme, že eh, dospějeme ke kompromisu. Paní Rule. Já začnu také tím, že budu děkovat zpravodajům za velice dobrou spolupráci a myslím si, že najdeme skutečně dobré řešení, s kterým mohou všichni souhlasit. Avšak chtěla bych se soustředit na jeden bod, který mě nejvíc vadí. Musíme se zabývat definicemi. Já si nemyslím, že by bylo správné pod riziko zařadit i schodu. Já si myslím, že je to třeba oddělit. Na jedné straně schoda a na druhé straně riziko. Já bych chtěla vysvětlit toto na příkladu s tou značkou CE od paní Skaldemoze. CE to je čistě jenom o schodě, to je konformní. A já si myslím, že to je neustále špatně e, interpretováno jakožto důkaz bezpečnosti a to nikdy nebylo úmyslem této značky oblasti. A proto si myslím, že je třeba nad tím se zamyslet, zda bychom to neměli bez náhrady odstranit. Jestliže bychom tady měli další druhé označení, aby byli výrobci eh, v případě nebezpečných nebo nejistých výrobků, které vedly už k určitým škodám, aby tam dali to označení CE+. To by posílilo ten nesprávný dojem. Proto si myslím, že tady musíme najít nové označení, půjdeme-li tímto směrem. Já považuji považuji za správné, že se zamyslíme nad tím, jak bychom mohli celkově ty výrobce přitáhnout k větší zodpovědnosti eh, aby tedy se soustředili na výrobky s velkým faktorem rizika. Prostě tato certifikace, ta dává možnost, že bychom se ubírali cestou eh, management kvality. I to dělají velké podniky, nemusí tady být eh, žádné dodatečné náklady, ale myslím si, že je třeba se nad tím zamyslet. A bude to fungovat jenom tehdy, jestliže budeme rozlišovat mezi schodou a bezpečností. To považuji za velice důležité a nesmí nesmíme tyto dvě věci opakovaně směšovat. Pak teacher principle, tady jsem toho názoru, že i další věci je třeba vyjasnit. Já vycházím z toho, že většina v parlamentu a to protalačí radou, jsem sice trošku skeptická, ale chci mm, upozornit na jeden bod. A sice neměli bychom tvrdit, že to je e, zaručená bezpečnost. My musíme e, tvrdit, že to je díky e, vysledovatelnosti, ale tak tomu také není. Musíme se postarat o ochranu pracovních míst, ale je jiné téma, je to velice emocionální téma, ale v první řadě to slouží ochraně pracovních míst a ničemu jinému. A proto si myslím, když už to děláme, tak bychom měli použít řešení USA, protože je to vlastně jediná věc, která může projít radou. A já považuji za vysloveně problematické, kdyby nařízení v tohoto důvodu bylo v radě blokováno. Musíme najít řešení, kde můžeme i radu přesvědčit, aby sdíleli náš názor. Nesmí to být žádné ideologické boje, jak se řekl řekl, pane Baldazáre, s vámi souhlasím. Další téma. Musíme samozřejmě uzavřít ty mezery, ty nedostatky odstranit a nesmíme dělat žádné výjimky v tomto smyslu. Souhlasím s panem Baldazáre i v tom smyslu, že v určitých oblastech nesmíme eh, příliš mnoho regulovat a především jsou to eh, výrobky, které už sami o sobě mají velkou regulaci a eh, to je v té směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobku. A další téma, ten princip předběžné ochrany, to tedy podporuji zmiňuji především proto, protože i jiné směrnice se tím mohou redukovat, pokud je o jejich působnost a Postará se to také o jasné podmínky. Výrobci budou vědět, oč se jedná a podporují vaši představu s tím čelte peeling product. Eh, jedná se tady o nebezpečné výrobky a o ochranu spotřebitelů a musíme tady eh, hovořit také o výrobcích, eh, které jsou třeba drogistické zboží, a vypadají jako eh, potraviny a to je nebezpečné především pro děti. Jsou tady určité zdroje nebezpečí a tady s vámi souhlasím. Já bych v poslednímu bodu chtěla ještě říci, což, co řekl už pan Kreuzmann, jedná se o téma dozoru nad trhem. Určitě e, se tady jedná o bezpečnost a schodu. Jsou tady dva systémy. Na jedné straně je systém APEC a tady souhlasím s panem Kreuzmannem. E, především je zamýšlen pro výrobky. Rapex to byl tady a tady samozřejmě jde o ten systém ICSMS, což je velice dobrý systém a v návrhu komise se to vlastně vůbec neobjevuje a já si myslím, že bychom měli v našem podměňovacím návrhu se postarat o to, aby to tam bylo uvedeno. My musíme rozlišovat mnohem více mezi tématem riziko a schoda a pak budeme mít úplně jasnou eh, linii v této zprávě. Děkuji mnohokrát. Pan Fox. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes to je skutečně nakonec velice produktivní den. Už jsme úspěšně upravili eh, předpisy EU v oblasti prodeje a teď se tedy těším na podobná témata a obrátím se k zprávě nejdříve, která se týká bezpečnosti spotřebitelných výrobků. Chtěl bych poděkovat paní Šaldemoze za velice konstruktivní přístup k této záležitosti. Já budu teď hovořit především o těch oblastech, ve kterých stále ještě máme obavy a nebudu se pouštět do nějakého rozsáhlého projevu o tom, jak je to dobré. Pokud jde o rozšíření eh, toho působnosti na pro výrobky, které se používají eh, při poskytování nějaké služby, tak to se mi zdá příliš vágní. Možná si pamatujete, že zpravodajka požádala eh, právní službu o vysvětlení, co by to vlastně znamenalo a já s tím souhlasím, protože rozhodně je třeba, aby toto nařízení ne, eh, naložilo podnikům ještě větší zátěž, než chceme. Pokud jde o označení CE, to je jasně kontroverzní a tady jsem stále otevřený. EKR jako skupina se ještě nerozhodla, jak se k tomu postaví. Nicméně řekl bych následující, pokud to máme podpořit a podpoříme, tak to bude proto, že se bude jednat o opatření, která zlepšuje vý, e, bezpečnost výroku. V žádném případě to nepodpoříme proto, že chceme podporovat protekcionistické opatření. A já jsem o, skutečně přesvědč, v tuto chvíli nejsem ještě přesvědčen, že to zlepší bezpečnost výroku, ale ještě, jak říkám, jsme otevřeni teď. E, pokud jde o zákaz e, výroků, které napodobují potraviny, tak tady už jsem řekl v minulosti, že se může jednat o problematické výrobky, například mídlo, které vypadá jako zákusek nebo koláček. To by potom bylo Eh, zakázáno, ale ono, samozřejmě děti něco takového třeba ochutnají, ale udělají to jenom jednou, jako třeba moje malé děti. A to, že je to, eh, vypadá jako koláček, to potom nemá jaksi žádný dopad na to, jestli to ochutnají nebo ne. Oni prostě ochutnávají všechno. A tady eh, bych skutečně chtěla, aby paní zpravodajka dospěla k nějakému rozumnému, rovnovážnému řešení. Potom je tady také ten tak, základ, zákaz těch takzvaných produktů, které jsou atraktivní pro děti. Já samozřejmě eh, do jisté míry chápu, čeho chce paní eh, zpravodajka dostáhnout, ale tady bychom vlastně vytvářeli nějaký takový eh, nahodilý předpis, který, který nějaké výrobky zakazuje. Ale samozřejmě velice rád budu spolupracovat s paní Šeldomoze a pokusíme se společně najít nějaké rozumné řešení. Pokud jde o ty nebezpečné výrobky, tady na které upozorňuje označení CE+, to nemohu podpořit, protože nevěřím, že by to přineslo nějakou další dohodu a e, v podstatě to vůbec neřeší podstatu problému, což je nesoulad. V tuto chvíli máme problém že v tom, že nějaký e, padělatel si může dát na svůj výrobek označení CE a spotřebitelé se budou myslet, že je bezpečný. A to samé může dělat potom s označením CE+, vůbec nic to nezmění. A myslím si, že ani častější testování tady vlastně není odpovědí. Odpovědí je posílení eh, dozoru nad trhem a vymícení takovýchto nebezpečných výrobků. Eh, potom tady mnohokrát zaznělo eh, spojení zásada předběžné opatrnosti. To už je ve smlouvách ale, takže si myslím, že není třeba to opakovat. Myslím si, že bychom měli skutečně klást důraz na posouzení rizik a skutečně eh, přístup založený na rizicích a analýza rizik. Já ještě čekám, až pan Kreuzmann eh, dokončí rozhovor. Děkuji. Technické, technická dokumentace. Já jsem zklamaný, že o tom se v tomto návrhu nic neříká. Působnost je příliš široká tady a to desetileté období je příliš zatěžující pro některé výrobky. Samozřejmě pro některé výrobky. Eh, to může být i krátké. Třeba automobily samozřejmě, to je jasné, že tam 10 let eh, je naprosto rozumné, ale třeba pro toto pero je to příliš dlouhé. Požadavky pro dovozce, tam nejsem přesvědčen. Eh, skutečně třeba bychom měnili ty předpisy proporcionálně, abychom nevytvářeli přílišnou zátěž. Teď už se přesunu k zprávě eh, paní Pěty Pokud jde o předkládání zpráv orgánům EU, tady podporuji samozřejmě transparentnost, ale myslím si, že paní zpravodajka tady požaduje přílišné detaily, podrobnosti, které budou příliš zatěžující. Pokud toto nenadimenzujeme správně, tak nikdy nezískáme souhlas rady. Pokud jde o databázi RAPEX, tak tady souhlasím s předřečníky. Je třeba, abychom zajistili, že se využívá pro identifikaci závažných rizik, tak, abychom zajistili lepší e, bezpečnost a abychom skutečně e, se zaměřili na ty skutečně nebezpečné výrobky a nikoli, abychom tady upozorňovali na miliony výrobků, které mají nějaké e, kosmetické nedostatky. chtěl bych se zaměřit skutečně na to, aby toto bylo v dikci jednotlivých členských států. Pokud jde o sankce, tak tady si myslím, že paní zpravodajka navrhuje příliš preskriptivní přístup a sankce založené na obratu jsou příliš eh, zatěžující. Je třeba se zaměřit na zisky, protože mohou být společnosti, které mají obrovské obraty, ale velice malou ziskovou marži. Nebo naopak společnosti, které mají malý obrat, ale obrovskou ziskovou marži. A já si myslím, že není třeba, abychom tady jasně stanovali nějak podrobně eh, sankce, prostě je třeba, aby byly odrazují, měly odrazující účinek, aby byly přiměřené a to je vše. Dále fórum. Myslím si, že tady jsme příliš preskriptivní, je to v podstatě dobrá myšlenka, ale je třeba, aby se eh, skutečně od eh, kořínků tento nástroj dále rozvíjel. A konečně referenční laboratoř. To si myslím, že je skutečně kontraproduktivní, zbytečné a je to dupl, dublování práce, která už se provádí v členských státech. Takže obecně pro obě dvě zpravodajky chci říct, že to jsou dobré návrhy a velice rádi s vámi budeme spolupracovat na jejich dalším vylepšování. Děkuji vám, pane Foxy, říká pan předseda, děkuji všem stínovým zpravodajům, protože si myslím, že všichni eh, přednesli připomínky, které dají, přidají další hodnotu těmto zprávám. Paní Šaldomoze, chcete eh, se vyjádřit teď nebo až na konci, protože jsem chtěl ještě dát eh, prostor komisi. Nevím, jestli v tuto chvíli se ještě dal, další kolegové a kolegyně hlásí o slovo koordinátorům by asi nevadilo, kde bychom trošku protáhli naše, naše diskusy. Nikdo se nehlásí, takže teď požádám eh, naše zástupce komise, Prosím. Já budu hovořit i za svou kolegyni, eh, paní Liliana Brickman, dnes není přítomna. Já vám velice děkuji, děkuji oběma zpravodajkám, děkuji za konstruktivní připomínky. Pro nás je eh, velkým potěšením, když slyšíme takovéto poznámky k našim návrhům. A je to tak, že eh, bylo uznáno velmi mnoho. To, co se objevuje v návrhu, bylo převzato z původní zprávy parlamentu parlamentu. Vrátím se k některým tématům. Nebudeme hovořit o horizontálním nařízení. Nejprve budu hovořit o návrhu o bezpečnosti potřebných výrobků ta bezpečnostní síť byla základní eh, myšlenkou a to eh, není to tež. Eh, chceme zajistit, abychom nešli nad rámec oblasti působnosti. Uvidíme, co vzejde z diskuzí, ale e, je tu ta myšlenka, že by e, tu měla být vytvořena taková bezpečnostní síť. Diskuze začala poměrně záhy po přijetí toho e, návrhu Zásada předběžné opatrnosti je pro nás hlavní zásadou, ať je to písemně vyjádřeno v textu či ne. Taková je naše filozofie a to je tedy důvod, proč to není specificky uvedeno v textu. Ne proto, že bychom tomu nevěnovali pozornost, právě naopak to uznáváme jako e, zásadu e, evropského práva. Když jde o e, označování původu, to je velice důležitá otázka, k níž jsme mnohé slyšeli a v diskuzi v tomto výboru. Dnes jsme slyšeli některé otázky, které zazněly, dá to vytvoří bezpečnost. Označování původu nemělo vést k bezpečnosti, ale k vysledovatelnosti. 10% eh, produktů, u nich není uveden původ, se takto daří vysledovat přes RAPEX. A já bych to chtěla zopakovat, pokud si to někdo není vědom. Je to opatření, eh, které existuje v eh, jiných jurisdikcích, v USA, v Koreji, eh, v Japonsku. Je to prostě běžná praxe a používá se pro vysledovatelnost výrobků. Co se týče označování CE+, chtěla bych eh, říci na vysvětlenou. CE znamená, že eh, zákonem stanovené požadavky byly splněny. My jsme pro ten eh, návrh CE plus rádi bychom viděli, co vzejde z diskuze ve výboru. Chtěla bych jenom říci, že to označení CE znamená, že výrobce zajišťuje e, schodu s požadavky. Je to opět e, splnění právních e, požadavků. Taková je zásada. Dále k otázce zranitelných skupin spotřebitelů. K tomu přistupujeme opravdu citlivě. Zde bych chtěla říci, že jsme se opírali o zkušenosti se stávající směrnicí 8737, kdy šlo o možnosti udušení nebo otravy z kontaktu s produkty. Má to být vyvážený přístup, pokud je tu nějaké eh, nebezpečí tak je třeba zakázat tyto produkty, ale pokud můžeme učinit více, abychom řešili tento problém, měli bychom se obírat tímto směrem, ale musíme usilovat, abychom se opírali o realitu a to, co známe eh, z implementace směrnice, aby to bylo vyvážené a také to, o čem hovořili zpravodajky eh, transatlantické úsilí. Jistě je to v kontextu evropských záležitostí. Eh, zdůrazňujeme důležitost transatlantického eh, dialogu. Eh, je tu samostatný blok a chtěli bychom vás ujistit, že je to na důležitém místě. E, myslím, že jsem zareagovala na vše, co zaznělo k tomuto návrhu. E, e, dozor nad trhem opět paní Pitekanen a další členové řekli, je tady v její zprávě je celá řada zajímavých bodů, zpráva je vyvážená, jsou tu konstruktivní pozměňovací návrhy a zejména riziko a schoda to platí i pro členské státy. Je třeba eh, vyjasnit eh, rizika a neplnění, tedy nesoulad. A eh, věřím, že se nám podaří nalézt schůdné řešení. Co se týče zvyšování povědomí, myslím si, že to závisí na všech eh, institucích, na komisi, parlamentu, členských státech, aby učinili, co je v jejich silách, aby eh, zvýšili povědomí spotřebitelů a eh, myslím, že je třeba posílit ještě komunikaci. Dále sankce, to je velice důležité. Víte, že komise nedávno předložila návrh režimu, co se týče eh, kontrol eh, potravin a krmiv. Možná, že to ještě nevíte, ale navrhli jsme, aby eh, to sankce se posuzovaly podle přínosu z porušování eh, těch právních ustanovení. To obdobné to je tedy u potravin a krmiv. Můžeme se poučit z těchto zkušeností. A, eh, audity prováděné třetí stranou, to eh, je inovativní systém. A, a je to systém, se kterým e, máme zkušenosti, uvidíme, e, co parlament všechno předloží, jak je koncipován systém v tomto návrhu. Počítáme s technickou dokumentací, Eh, která bude plnit tyto účely. Uvidíme tedy, jaké prvky začleníme do oblasti sankcí a auditu, ještě než bychom přišli s tak inovativním systémem. Nevíme, zda by to zvládly všechny členské státy. Musíme také zvážit kapacitu členských států. Doufám, že jsem zodpověděla na většinu otázek, které tu zazněly. Pro nás je to opravdu důležité. A litevské předsednictví chce tento dokument eh, co nejrychleji projednat s členskými státy a eh, my také učiníme maximum, abychom podpořili tento proces. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za vaši velice podrobnou reakci. Děkuji i za to, že jste zmínila litevské předsednictví. Já už jsem totiž měl v úmyslu dříve zmírnit, že tady máme předsedu pracovní skupiny, takže chci uh, Eh, říci, že je tady paní Nejmajstete, která je předsedkyní pracovní skupiny pro bezpečnost spotřebních výrobků a potom tady máme kolegu, eh, který je zodpovědný za dohled nad trhem. Doufám, že jsem vaše jméno neskomolil a pokud chcete něco říci, samozřejmě eh, máte možnost, ale jinak jsem prostě chtěl připomenout, že jste zde přítomni a připomenout tady kolegům, že pozorně sledujete, co děláme. Myslím si, že v tuto chvíli už tady můžeme dát slovo oběma zpravodajkám, aby mohli uzavřít celou diskuzi. Nejdříve možná dám slovo eh, paní Šaldemoze, potom paní Pětikajnen, aby mohli uzavřít tuto diskuzi a aby mohli také zmínit časový plán. Děkuji mnohokrát, děkuji všem kolegyním a kolegům za připomínky. Neslyšela jsem dnes nic co by mi naznačovalo, že se nedá dojít k žádné schodě. Myslím si, že v celé řadě těchto záležitostí se můžeme eh, shodnout. Takže sedněme si ke kulatému stolu a eh, podiskutujme. 4. září 12.00 to je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to hned po letních prázdninách, takže možná budete muset trošku pracovat o prázdninách. Bohužel, ano, ale tak to prostě je. Nicméně, myslím si, že je možné nalézt řešení. Myslím si, že vy už jste tady naznačili některé velice schůdné eh, způsoby, jak k ním dospět. Já jsem vůbec nekomentovala tu část, která se týká dohledu nad trhem, ale dovolte, abych ještě eh, zmínila něco obecně. Já jsem eh, v kontaktu s, celé, s celou řadou eh, hospodářských subjektů, pokud jde o moji práci na CSPR a oni většinou dávají přednost tomu, aby vlastně, abychom na ně nenakládali žádné nové požadavky. A já jsem také hovořila eh, s členskými státy a ty zase nechtějí mít žádné další náklady. Takže vlastně žádná strana nechce žádné změny, nicméně my musíme ty změny provést, aby nám dobře fungoval vnitřní trh a abychom na tom trhu měli bezpečné výrobky. Takže každý hráč musí jaksi trošičku ustoupit, abychom dospěli k dohodě a musíme to udělat i my, musíme samozřejmě dosáhnout vyváženého přístupu a proto si myslím, že zpráva paní Pětikajnen k dozoru nad trhem je velice dobrá, protože ona se snaží nalézt nové způsoby, jak se postavit k dohledu nad trhem a myslím si, že to určitě stojí za to podívat se na některá, na některá taková nová řešení v některých oblastech a v jiných oblastech zase je třeba klást důraz na to, že prostě výrobci musí vyrábět eh, bezpečnější výrobky, musí na to myslet už v konstrukční fázi a také při uvádění výrobku na trh. Po dnešní diskusi jsem si ale jistá, že najdeme řešení. Děkuji vám ještě jednou za vaše připomínky a těším se v nadcházejících měsících na dobrou spolupráci. Děkuji. Paní Pětikajnen. Nejdříve ze všeho děkuji všem za připomínky, děkuji stínovým zpravodajům i zástupci, zástupkyni komisy. Komise, všechny připomínky byly velice konstruktivní a celá řada z nich také moji zprávu vylepší. Pokud jde o různé aspekty, jako například o ty sankce, tak to je samozřejmě třeba eh, vyvážit velice pozorně, protože jsou tady různá rizika, Eh, takže i já se těším na eh, kvalitní kompromisy, těším se také na spolupráci s komisí a s radou. Vím, že všichni asi dobře rozumíme tomu, že nemůžeme tady zavádět nějaký radikální nový systém, ale myslím, že se nám podaří najít dobrý eh, směr pro další revizi, až tedy přijde čas na revizi a můžeme se společně podívat, jak ten stávající systém vylepšit, protože to přinese samozřejmě velké výhody našim spotřebitelům, podnikům a povede to tak k kvalitnějším výrobkům. Já se tedy těším na to, až mi příslušní partneři zašlou připomínky. Děkuji i k tomu, že tady bylo zmíněna ta tématika sankcí u krmiv a potravin. To je samozřejmě také k věci. Nikdo z nás nechce sankcionovat příliš výrobce, nechce jim nakládat příliš velké břemeno. V takových případech, kdy to riziko je spíše technické povahy, nebo ten, ten nesoulad, jako například, že označení CE je na druhé straně, než má být podle předpisů. Je třeba se také podívat na to, jak definujeme vůbec závažné riziko, pokud jde o schodu, tak abychom to všichni v členských státech chápali stejně, prováděli stejně. Doufám, že se nám podaří v této věci nalézt řešení. Chceme tuto záležitost posunout ku předu, takže ačkoliv je pro nás uh, trošku nepříjemné, že budeme muset pracovat v létě, tak to samozřejmě jistě všichni zvládneme a já se těším na naše další jednání na podzim. Děkuji. bez mikrofonu. Thank on your Ještě jednou bych chtěl poděkovat oběma zpravodajkám. A myslím si, že to, že na tom pracujeme jako na jednotném balíčku, je velice důležité pro celou tuto oblast. Všechny vás chci vyzvat, abyste si přečetli tyto dvě zprávy. Myslím si, že je to velmi dobrý příklad dobré praxe, protože eh, úplně eh, vzadu, na poslední stránce těchto zpráv, uvidíte ten takzvan, tu takzvanou lobistickou stopu. To znamená, uvidíte tam uvedeno, od kterých partnerů získali obě zpravodajky nějaké vstupy, s kým o tom hovořili a tak dále. A myslím si, že toto je velice důležitý, eh, důležitá složka transparentnosti, která ukazuje, jak pracujeme a také to dobře ilustruje to, jak komplexní, jak rozsáhlé práce zpravodajů, když tedy vypracovávají nějaké takové stanovisko. A já jsem velice rád, že obě zpravodajky jsou takto otevřené eh, při zpěvkům ze strany všech možných partnerů, takže jsem na to chtěl jenom upozornit. Dámy a pánové, tím tady uzavíráme formální práci našeho výboru před letní přestávkou. Máte celou řadu úkolů na léto, ale samozřejmě všichni víme, co se od nás očekává a dále se sejdeme ve čtvrtek 5. září v 9 hodin dopoledne. Těším se na shledání s vámi všemi. Přeji vám příjemné letní prázdniny. Tím končíme naše zasedání a koordinátoři začnou zasedat v půl šesté. Paní Pětikajnen, já bych ještě chtěla si vzít poslední slovo. Chtěla bych poděkovat uh, Malcolmu Harbrovi za to, že byl